Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Milí kolegové, zahájíme naši práci. Viděli jste pořád jednání. Není-li připomínek, tak ho považujeme za schválený. Mám tu několik hlášení za předsednictví. Jazyky které můžeme používat, vám byly sděleny. Jsou to obvyklé jazyky našeho výboru. Dostali jste také podklady a linky pro propojení k elektronickým verzím dokumentů a toto jednání je jako všechno naše jednání veřejné a já zdravím skupinu z nevládní organizace Tax Justice Europe 15 osob, které zde rád vítám, aby byli svědky naší práce a chci je vybídnout, aby pokračovali v informační činnosti o fiskálních anomálích, které se zjišťují celosvětově a zejména v Evropě. A jejich činnost, eh, pomáháte naší, aby vlády ukončily určité správní postupy či zákonné postupy, které jsou nepřijatelné, nepřípustné. A toto jednání je tedy veřejné jako všechna minulá a jsou také webstreamována na internetu. Máme dnes důležité jednání, které je zasvěceno převážné míře slyšení pověřeného ministra pro daňové otázky Nizozemska, tedy země, která předsedá Evropské unii v prvním pololetí. A než se dostaví, chtěl bych vás informovat o rozhodnutích během posledního jednání koordinátorů. Víte, že významná politická otázka nám byla položena to jest, jaký bude politický výsledek práce našeho výboru TAX 2. A zejména šlo o to, zda vyústíme v usnesení nebo zprávu. A velmi širokou většinou koordinátoři si přáli aby to byla zpráva, kterou by náš výbor připravil a předložil plénu a jmenoval, tak jako minule, dva spoluspravodaje, jednak pan Jeb Kofot za skupinu SAD a Michael Teurer za ALDE. Zpráva oproti usnesení představuje povinnost a je třeba, aby tedy měli něco, o něco více času, abychom ve všech fázích pracovali ve všech pracovních jazycích. A když jsme si odpočítali čas, tak jsme zjistili, že je prakticky nemožné vypracovat zprávu s přihlédnutím k nezbytné investigativní činnosti. Tedy není možné, aby to bylo včas hotovo do, do, man, do vypršení mandátu z výboru tak z 2, to je z 2. června, protože se bylo rozhodnuto v prosinci vytvořit eh, výbor tak z 2 a dát mu mandát půlroční, šestiměsíční. A proto zpravodajové mě pověřili, abych požádal konferenci předsedu o technické prodloužení o dva měsíce, které nám umožní, pokud konference předsedu nám dá souhlas, já si myslím, že toto rozhodnutí bude příznivé, abychom přednožili návrh zprávy výboru tak 24. května a abychom o něm hlasovali po rozpravě o pozměňovacích návrzích 20. června s tím, že na plénu by se hlasovalo v červenci. V tomto smyslu jsem tedy napsal předsedovi Šulcovi. Kromě toho jsme potvrdili pozvání, která jsme chtěli učinit, co se týče slyšení naší společné práce a vyslání delegace do zahraničí. Při slyšení jsme vyslechli komisaře Moskovisiho již dvakrát ve spolupráci s výborem Ekon. Dnes vyslechneme nizozemské předsednictví poprvé. A pokud náš mandát bude prodloužen, tak eh, to ještě uvidíme s koordinátory, ale já navrhnu koordinátorům, abychom také měli slyšení na závěr pololetí a také jsme naplánovali slyšení dvou dalších komisařů, paní komisařky Vestagerové, která má na starosti hospodářskou soutěž, která již navštívila výbor TAX 1 a která byla velmi aktivní v poslední době. Zahájila některé, některá řízení týkající se neoprávněné daňové pomoci, která je neslučitelná s podmínkami rovné soutěže v, v evropském hospodářském prostředí. A proto jsme zvolili termín 4. dubna. Koordinátoři si také přáli vyslechnout komisaře Lorda Hilla, který má na starosti finanční služby a bankovní činnost vzhledem k snaze koordinátorů, a já myslím, že tato vůle se vyjádřila také ve výboru, abychom prohloubili funkci bank při poradenské činnosti vůči klientům a případném usnadnění některých eh, finančních mechanismů. Tedy to jsou slyšení, která budeme pořádat se zástupci samotných bank u Lorda Hilla ten termín není ještě definitivně stanoven, protože on má na starosti znění návrhu o zprávách po jednotlivých zemích CBCR a on bude předkládat tento text kolegiu komisařů, takže přirozeně si přeje získat souhlas eh, komise, než nám předloží svůj návrh. A právě na toto téma jsou příslušné jiné výbory parlamentu, je to výbor Ekon a také se to týká výboru Jury. Takže uvidíme, jak bude možné zajistit, aby Lord Hill byl dotazován členy výboru tak, tak, ve spolupráci s dalšími příslušnými výbory, tak jak se to stává poměrně pravidelně. Pokud jde o další slyšení, naplánovali jsme tentokrát to, co jsme neudělali, případně málo ve výboru tak jedna vyslechneme zástupce, tedy specifických eh, fiskálních jurisdikcí. My jsme na 14. třetí naplánovali slyšení zástupců vlád eh, Guernsey a Jersey, se kterými jsem se sešel osobně před několika měsíci a tentokrát budou vyslechnuti veřejně eh, celým výborem tak zva. A na druhý den 15. března vyslechneme zástupce Andory, Lichtensteinska a Monaka. A bude tedy zajímavé zjistit, jaký je konkrétně, jaká pravidla konkrétně platí v těchto zemích a v čem doporučení OECD v oblasti BEPS Action Plan se mění nebo nemění pokud jde o statut těchto zemí z hlediska zdanění podniku. Koordinátoři si kromě toho přáli pozvat eh, řadu nadnárodních společností. Setkali jsme se se stejnými potížemi, na které jsme narazili ve výboru TAX 1 Jde o kritéria, na jejich základě můžeme zvát zástupce na národní společností s tím, že termíny nejsou neomezené a můžeme tedy zvát a vést dialog pouze poměrně omezený počet podniků. A koordinátoři se rozhodli pro pozvání podniků, které jsou předmětem řízení, které bylo zahájeno na základě fiskálních problémů, ať už Evropskou komisí, anebo v některých členských státech. Což znamená, že my jsme znovu pozvali podniky, které byly již pozvány do výboru TAX 1 a případně některé další. Ta pozvání byla rozeslána společnosti Google, kterou jsme již vyslechli, která vyjádřila souhlas, společnost Apple také vyjádřila souhlas, společnost Fiat odmítla minule, zatím neodpověděla. Skupina IKEA přišla poprvé, ale od té doby jsme dostali nové informace a děkuji skupině zelených, kteří zadali velmi zajímavou akademickou studii o velmi zvláštních eh, daňových mechanismech využívaných firmou IKEA, proto je chceme znovu vyslechnout. Očekáváme odpověď skupiny McDonald a také jsme vyslechli tuto skupinu minulý rok, ale od té doby Evropská komise zahájila řízení a skupina Starbucks v první fázi odpověděla záporně. Ten, systém, ten seznam není tedy zcela vyčerpaný a pokud bude třeba, tak ho doplníme. Pokud jde o finanční sektor, bankovní sektor, tak rozhodnutí bylo v souvislosti s politickým oddělením A našeho parlamentu společně uspořádat eh, s politickým oddělením A a naším sekretariátem workshop, který předloží výsledky akademické práce týkající se finančního sektoru v kontextu agresivního finančního fiskálního plánování a tento workshop bude následován výměnou názorů se zástupci bank a finančních institucí. Na rozdíl od slyšení bank uspořádaných ve výboru TAX 1, kde jsme postupně eh, přijali BNP Paribas, Barclays a HSBC, tak tady by šlo o dotazování bank na vztahy s klienty a na to, jak radí klientům při vyhledávání lepší daňové strategie. Dohodli jsme se na, při zasedání koordinátorů na seznamu bank, které chceme pozvat. Já zde ten seznam nezveřejním na základě takové základní slušnosti. Chci nejdříve pozvat tyto banky, aby tedy dostali naše pozvání, než to zveřejním. A nepřeji si, aby představitel určité společnosti se dozvěděl z tisku, že jsme je pozvali. Z hlediska určité slušnosti musí dostat nejdříve pozvání od nás a potom to zveřejníme, tento seznam. Tolik ke slyšením. Máme také slyšení v rámci zasedání, rozšířeného zasedání koordinátorů pro další členy výboru a, a novináře a podle toho, co se dozvíme, chceme pozvat některé novináře do, na veřejné slyšení v rámci řádného zasedání našeho výboru tak dvě. Pokud jde o delegace, návštěvy v zahraničí, tady naplánovali jsme dvě delegace Jedna pojede na Kypr. Ten termín je 15. dubna a máme návrh programu, který je připraven a další delegace do Washingtonu v týdnu od 16. května, což je po svatodušních svácích. A vyhradili jsme si celý týden, abychom se sešli s americkými úřady, tedy s ministerstvem financí, s kongresem Spojených států a finanční výbor e, senátu a rozpočtový výbor sněmovny reprezentantů. Bude to společné jednání obou výborů, abychom ušetřili čas. Bude to velmi zajímavé a je, je to důležité, protože Spojené státy jsou v předvolebním období a toto téma je jedním z velkých témat při volební kampani kandidátu na úřad prezidenta a kandidátu do Senátu a také pro pokračování našeho plánu je důležité, aby členské státy Evropské unie promítly do vlastní legislativy doporučení OECD, ale aby naši velcí partneři ve světě učinili to samé protože jinak bychom byli znevýhodněni oproti nim. A náš hlavní partner jsou Spojené státy. Kromě toho, ve stejném duchu zapojit maximálně, maximální počet politických představitelů do následných kroků po našich doporučeních jsme také rozhodli o uspořádání tří meziparlamentních setkání. Jedno se bude konat 18. dubna se zástupci 28 národních parlamentů. Základem je zde legislativní balíček Evropské komise před několika týdny. Pierre Moskovici ho zde představil před několika dny. 2. května v Paříži v OECD se bude, konovat, eh, se bude konat kon, konference, která bude spolupořádaná OECD a výborem TAX 2, protože tam budou, a bude to premiéra, budou tam zástupci národních parlamentů zemí OECD, které byly zapojeny do akčního plánu BEPS. A konečně toto bude se konat 2. května a potom musíme stanovit termín pro výbor, pro akci s výborem DEVE, kdy chceme pozvat eh, poslance eh, z rozvojových zemí, abychom si s nimi vyměňovali názory o škodách způsobených v těchto zemích přehnaně agresivním fiskálním plánováním. Konečně dokončujeme, a bylo to dost složité z důvodu politických a také z důvodu organizačních, dokončujeme podmínky, kdy dokumentace, kterou jsme nemohli získat, nebo jsme získali neúplně, ve výboru TAX 1, která byla poskytnuta skupinou pro kodex chování, bude tedy předána všem členům výboru TAX 2, a to v mnohem širší míře než minule, a také to bude mnohem snazší. V prostorách Evropského parlamentu samotného je třeba ještě se dohodnout na některých praktických detailech eh, s příslušnými složkami Evropského parlamentu, ale ty dokumenty jsou již k dispozici pro nás. Evropská komise je poskytla. Koordinátoři minulý týden vyslechli na toto téma generálního ředitele DG Taxud, pana Questa, a my jsme po jednání opět provedli rekapitulaci všech dokumentů, které potřebujeme a on potvrdí v následujících dnech, že kromě těch dokumentů, které již máme, tak eh, ten seznam, který jsme požadovali, nám bude předán. A kdyby se tak nestalo, tak samozřejmě bychom opět zdůraznili tuto žádost Evropské komisi. S tím, že nizozemský ministr, který na půl roku předsedá Ecofinu, pan Erich Wiebes, který přijde každou chvíli, má na starosti tedy radu a budeme mu moci položit otázku, jaký je jeho postoj pokud jde o přístup poslanců k dokumentům rady a zejména k zápisům, protože sekretariat rady pořádá jednání skupiny pro kodex chování a my věříme, že rada prokáže větší míru otevřenosti než dosud. Takže, milí kolegové, Krátce jsem zhrnul tato rozhodnutí. Sven požádal o slovo. Děkuji za úplné, dokonalé a podrobné zhrnutí. Já bych se chtěl o něco podělit s kolegy ještě ohledně zasedání koordinátorů. Měli jsme výměnu názorů se zástupci komise jak tady už zaznělo, také tam bylo generální ředitelství KOM a jenom chviličku, prosím, pan předseda. Please. And we... A tam jsme zjistili, že komise má zdroje na vyšetřování pouze několika případů fiskální státní podpory. Takže na základě rozsudků, které zazněly v některých velice známých, dobře známých případech, teď vlastně už nejsou zdroje na to, aby eh, se sledovaly všechny ty eh, ostatní případy a aby bylo možné tady žádat o zpětné vyplacení, vrácení těch nelegálně eh, vyplacených zdrojů. A to jsme vlastně my chtěli ve zprávě ještě během z prvního našeho mandátu. Já si myslím, že to je naprosto pohrdání rovnosti, rovnosti před zákonem. Protože teď vlastně dojde k tomu, že většina z těch podniků se budou, schop- bude moci vlastně ponechat tyto nezákonné e, výhody. A to nemůžeme akceptovat. A prostě to, že komise, protože nemá dostatek finančních prostředků a lidských zdrojů, že nemůže zajistit rovnost všech před právem a nebude tedy schopna vymáhat zpět veškeré ty fiskální výhody, které velké podniky v Evropě získaly nelegálně. Děkuji, milí kolego, to je důležitá věc, kterou jste zmínil na koordinátorech a jsem si jist, že zpravodajové to změní. zdravím a děkuji za přítomnost ministrovi Výbesovi, který je nizozemským státním tajemníkem pro finance, který má na starosti i otázky daňové v nizozemské vládě. A jsme rádi, že vás opět vidíme, pane ministře. Viděli jsme vás před eh, několika měsíci. V Hágu při návštěvě naší delegace výboru TAX ve vaší zemi, podobně jako jsme byli asi v šesti dalších evropských zemích. A velmi se zajímáme o vaše sdělení, jaký bude program nizozemského předsednictví během tohoto důležitého půl roku pro naše témata zejména po balíčku, který Evropská komise položila na stůl a sama tak navázala na doporučení akčního plánu BEPS OECD. A také nás bude zajímat stanovisko nizozemského předsednictví o CCCTB a dalších opatřeních pro harmonizaci fiskality, fiskálních podmínek pro společnosti, což připravuje Evropská komise. Víte, že v obou oblastech výbor TAX 1 předložil určitá doporučení a zejména nás názor nizozemského předsednictví na toto téma a samozřejmě vám také budou položeny otázky týkající se následných kroků Nizozemska nezávisle od e, současné odpovědnosti jako předsednictví. Tedy jak se naváže na tato doporučení v Nizozemsku? Dám vám slovo na 10 minut pro úvod a potom kolegové vám položí otázky. Bude vždy pět minut na otázky a odpovědi. Pane ministře, pane předsedo, máte slovo. Does this work? Yeah. Well, let me thank you. Dovolte, abych vám poděkoval za toto pozvání. Mě jakožto zástupce předsedy v Radě EU. Já doufám, že také eh, souhlasíte s tím, že eh, budu hovořit anglicky, což je zvyk z Eurogroup, ale podle mého názoru to dobře funguje. To v podstatě, jak jste zúraznili ve své zprávě, boj proti agresivnímu daňového plánování ze strany nadnárodních podniků, to je naš, jedna z našich hlavních priorit, především politických i ze strany členských států a v rámci OECD a nezapomeňme ani na G20. Nizozemské předsednictví nadále tady bude v tom, tomto pracovat, pracovat na tom, co začalo lucemburské předsednictví. Lucemburské předsednictví, eh, boj proti eh, podvodům, daňovým, vyhýbání se daňové povinnosti a tak dále, z něj udělalo jednu ze svých hlavních priorit a my v tom hodláme pokračovat v rámci skupiny ECOFIN. Během předchozího pololetí došlo k dokončení práce na úrovni eh, OECD a G20 a Rada celé jasně naznačila, že se chce zaměřovat na implementaci a follow-up. Především vzhledem k práci, kterou odvedla OECD v rámci BEPS. Rada se především konkrétně dohodla na tom, že kde to bude možné, mělo by být, měli bychom prioritu eh, se prioritně soustředit na tady právní předpisy EU, hard law. Evropská komise na to zareagovala tím, že předložila letos v lednu balíček proti, eh, pro boj proti eh, vyhýbání se do nové povinnosti a TAP. A nizozemské předsednictví teď vypracovalo cestovní plán pro svoje předsednictví, jsem si jist, že už jste jej viděli, a tam naznačuje, jaké konkrétní kroky chce učinit v boji proti BEPS tedy snižování daňového základu, přesouvání zisků. A tato opatření eh, jsou naplánovaná v krátkodobém hledisku, střednědobém a některá jsou specificky zacílená na dlouhodobý plán. Náš cestovní plán jasně definuje, jaké další kroky můžeme očekávat, pokud jde o jednotlivé konkrétní legislativní předpisy, které se teď projednávají v Radě. Konkrétně budeme chtít rychle pokročit u některých dokumentů, které se týkají právě tématu BEPS, jako například směrnice o boji proti vyhýbaní se daňové povinnosti, potom eh, DACFOL, tedy eh, automatické eh, výměna informací a také kodex, etický kodex pro tuto oblast. Samozřejmě si uvědomujeme to, jak obtížná někdy a komplikovaná situace je, pokud jde o daň z příjmu v EU. Na některých zasedáních ECOFINu vidíme skutečně v zasedacím sále, jak rozdílné jsou někdy pozice některých členských států. Je třeba, abychom samozřejmě zajistili příjmy z daní a také zajistili to, že všechny části Evropy budou stejně atraktivní pro investice. Všichni víte, že v tuto chvíli dnes nemohu s vámi hovořit o jednotlivých členských státech a jejich daňových režimech, dokonce ani ne o nizozemském modelu, ale velice rád se s vámi podělím o tom, co děláme a ještě plánujeme udělat v rámci rady během nizozemského předsednictví. Projdeme si teď několik těch hlavních priorit. Za prvé vykazování eh, podle jednotlivých členských stát a směrnice DAC 4. Nizozemské předsednictví chce dospět k časné eh, rané politické eh, schodě o automatické výměně informací mezi daňovými eh, správci. A myslím si, že tady skutečně v tomto zasedacím sále máme mnoho lidí, kteří se usilovně pracují na dosažení této dohody. Chceme, aby toto šlo ještě na březnový ECOFIN, tím, že bychom se už tam, tady v březnu, chtěli shodnout na politické úrovni. Doufujeme, že se nám to podaří. A těšíme se na stanovisko Evropského parlamentu k této věci. Další je směrnice o eh, boji proti vyhýbání se daňové povinnosti, to je čerstvý předpis. Tam máme podobný eh, přístup, to znamená, chceme dospět k co nejrychlejší dohodě technické, technická analýza již byla zahájena a teď se tady budeme snažit dospět co nejdříve k, k kompromisu, k dohodě a doufáme, že se nám to podaří ještě do léta, do konce našeho předsednictví dokončit. Další je směrnice o e, úrocích a royalties, maximálně efektivní zdanění. Chceme e, dospět k nějaké e, doložce o minimálním účinném zdanění pokud jde o skupinu pro etický kodex, kodex chování, tam nadále se zamýšlíme nad budoucností tohoto kodexu, především pokud jde o zprávu a pracovní e, metody. Nizozemské předsednictví chce také navrhnout metody pro zlepšení průhlednosti tohoto kodexu do budoucna a to s přihlédnutím k tomu, že ECOFIN v prosinci vyjádřil přání nalézt vhodnou rovnováhu mezi zlepšením transparentnosti fungování této skupiny na jedné straně a na druhé straně mezi zachováním důvěrnosti jednání této skupiny, protože samozřejmě je tam potřeba mít možnost diskrétně hovořit o určitých tématech, ale na druhé straně samozřejmě je třeba dodržovat demokracii a informovat občany o tom, co se děje. Chceme zajistit maximální transparentnost a samozřejmě je ale v zájmu všech aby se zajistilo, že tyto diskuze ehm, zaměřené na výsledky bude možné v této skupině nadále vést. Jako předsednictví jsme také dali na pořad jednání podvody v oblasti DPH. Možná to není jedna z vašich hlavních priorit, nicméně objem DPH eh, samozřejmě je násobkem eh, daně z příjmu. A příležitosti k podvodům jsou všude, takže jistě stojí za to se nad tím zamyslet. Je to priorita pro nizozemské předsednictví. A kromě těch stávajících opatření tradičních bychom se měli zaměřit také na nová, inovativnější opatření. A jedním z mých oblíbenců osobních je právě využití uh, analýzy uh, sítě transakcí. To je něco, co jsme vyvinuli v Nizozemsku. A je možné tam jaksi propojit veškeré znalosti o stáv- existujících podvodných sítích s daty, která shromažďujeme o DPH a toto potom dále inteligentně využívat, aniž by to eh, pro podniky představovalo větší administrativní zátěž. Je možné tam sledovat možný podvod nebo sledovat jeho vývoj a průběh ještě než dojde k samotnému podvodnému jednání. Eh, dále o tom budeme hovořit samozřejmě na zasedání ECOFINu a budeme se snažit přesvědčit ostatní naše kolegy, aby s námi spolupracovali. Dále jsme ochotní se zamýšlet nad jakýmikoliv dalšími možnými opatřeními v boji proti daňovým podvodům. Můžeme um, uvažovat i o určitých pilotních projektech, které se zaměří na podvody v oblasti DPH. Nizozemské předsednictví je si vědomo toho, že je potřeba pokročit v oblasti um, daňových podvodů, vyhýbání se dové povinnosti a daňových úniků a podle mého názoru, že se nyní věci vyvíjejí daleko rychleji než kdy v minulosti. Znovu opakuji, že nizozemské předsednictví je odhodláno hovořit na ECOFINu o e, oblasti zdanění velice efektivně a komplexně a budeme se snažit dosáhnout dohody u celé řady předpisů. A já se samozřejmě velice těším na vaše vyjádřená stanoviska během dnešní diskuse. Ministře, um... Děkuji, pane ministře. Vy jste zmínil DPH. V skutečnosti náš výbor tak zde není příslušný pro DPH. Naproti tomu výbor Ekon se rozhodl vypracovat zprávu na toto téma a proto se tím bude zabývat s velkým zájmem. Není seznam řečníků. A jak už jsem řekl, naše tradice, jako ve většině výboru Evropského parlamentu je, že každá výměna mezi hostem a řečníkem, tazatelem trvá tak pět minut, tak eh, požádám tazatele, aby mm, nemluvili příliš dlouho. Začneme oběma spoluspravodaji. A nejdříve tedy Jepe Kofot za skupinu SAD. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také, pane ministře. Nejdříve se všeho chci říct, že jsem velice rád, že jste přišel do našeho výboru a že máme příležitost s vámi hovořit o tomto programu. Za skupinu SAD je jasné, že my se velice zajímáme eh, o tyto cíle nizozemského předsednictví, především pokud jde o otázku eh, účinného zdanění a spravedlivého zdanění a také transparentnosti, jak jste také zdůraznil. To je nesmírně důležitá součást tohoto tématu. A doufám, že i během naší diskuze se nám podaří získat více informací o časovém plánu. Vy jste už zmínil některé vaše ambice v rámci předsednictví, ale já bych chtěl ještě podrobnější informace o časovém plánu. Několik připomínek. Jak víte, vykazování eh, po jednotlivých členských státech, což je součást balíčku, tam se musíme rozhodnout, jestli to bude veřejné vykazování po jednotlivých členských státech. A já vím, že nizozemské předsednictví chce, eh, aby komise toto nehodnotila. Nicméně já se chci zeptat, pokud komise přijde s nějakým svým hodnocením veřejným, tak chci vědět, zda vy se chystáte na to zatlačit, aby tady existovalo veřejné eh, vykazování po jednotlivých členských státech. To je nesmírně důležité je pro nás i pro celý parlament. Takže moje první otázka, budete na to tlačit a jak? Dále, vy jste také zmínil uh, skupinu pro kodex chování, to jsem velice rád, a také jste hovořil, že je potřeba ji zreformovat, jak pokud jde o transparentnost, tak také o její mandát. To bych přidal já. Aby tady tato skupina skutečně byla schopna provádět tu práci, kterou by měla. Už jsme slyšeli určité uh, diskuze a um, možná zvěstí o tom, že rada toto projednávala už podrobně a chci tady, abyste o tom pohovořil podrobněji, jestli už eh, nějaké rozhodnutí se chystá či padlo. Eh, pokud jde o skupinu pro, eh, skup, pro kodex chování, co by tady zefektivnilo její práci a zprůhlednilo a jaká opatření máte tady na mysli. Já se na to ptám, protože všichni víme, jaká je historie Nizozemska Můžu vám něco přečíst i z našich zápisů ze schůzí už od roku 2005 nebo možná déle. Víme, že vaše země jak si namítala něco pro, proti velice důležitým krokům, které jsme měli učinit v boji proti agresivnímu daňovému plánování. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře. Well, the country... Pokud jde o vykazování podle jednotlivých členských států, ta veřejná verze, na to jste se ptal. Ano. Naše vláda v podstatě se k tomu stavila pozitivně. Chtěli jsme ale počkat na eh, studii dopadů. Myslím si, že existuje velká veřejná poptávka potom, aby skutečně existovalo veřejné vykazování veřejné zprávy po jednotlivých členských státech, ale pokud je o tlak. Eh, předsednictví by mělo tlačit na kompromis, ale myslím si, že by nemělo být jaksi zaměřeno jedním či druhým směrem. Ale je jasné, že Nizozemsko samotné, pokud studie dopadů dopadne dobře, by bylo pro. Nicméně v roli předsednictví si myslím, že není nutně správné tlačit jedním či druhým směrem. My na tom intenzivně pracujeme, někteří z nás dokonce 24 eh, hodin denně, snažíme se o dosažení dohody a v tom budeme nadále pokračovat. A to i v tomto případě. Nicméně si myslím, že vzhledem k tomu časovému plánu, a to byla také vlastně jedna z vašich otázek skrytých, je podle našeho názoru nepravděpodobné, že se nám podaří dospět ke konci těchto vyjednávání ještě za nizozemského předsednictví. Nicméně tu diskusi zahájíme a nejdříve se zaměříme na studii dopadu. A souhlasím s vámi, vy jste říkal, že tedy není úplně nepravděpodobné, že ta studie dopadu bude pozitivní, tak já s vámi sdílím toto očekávání. Pokud jde o skupinu pro kodex chování, tak tady si myslím, že je celá řada jednotlivých otázek, je tady diskuse o mandátu. Ještě není zcela jasné, kam toto povede, abych byl úplně upřímný, ale pracuje se na tom a předpokládám, že tedy je možné dosáhnout nějakého pokroku. A další oblast je průhlednost. A to si myslím, že je ještě daleko atraktivnější téma, pokud jde o skupinu pro kodex chování. je samozřejmě třeba podávat lepší zprávy o výsledcích práce této skupiny. Je třeba dále proskoumovat iniciativy ohledně toho, jak je možné veřejnost informovat o výsledcích těchto zasedání. Musíme také popřemýšlet nad tím, jak umožnit veřejnosti lepší přístup k dokumentům a tak dále. To vše je třeba ještě zařídit, ale ještě to není hotové. Takže pokud mohu hovořit jménem rady, tak ještě nemohu jaksi vám sdělit, eh, že jsme dospěli k nějakému závěru, protože jsme k němu ještě nedospěli. Ale samozřejmě velice se snažíme o to, abychom dosáhli nějakého pokroku. Merci bien. Děkuji. K tomuto poslednímu bodu, pane ministře, to je velmi důležité téma pro náš výbor. A my jsme byli trošku zaskočeni, když jsme zjistili, že pracovní dokumenty skupiny pro kodex chování předaný, předané Evropskou komisí v některých případech byly cenzurovány, když přicházely z některých členských států, které nesouhlasily s tím, aby jejich eh, pracovní dokumenty byly zveřejněny. Polovina států to odmítla a Nizozemsko patřilo do této skupiny. Některé země vyvolávají dojem, že chtějí věci skrývat, přičemž jiné se chovají transparentně. A v duchu vašeho vyjádření bychom měli rychle dospět k úplné transparentnosti. A ta otázka vám bude položena i kolegy dalšími. Michal Teurer, náš druhý spoluspravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane ministře, za nizozemské předsednictví. Tak především děkuji, že jste mezi nás přišli. Nás eh, velice zajímá to, aby během nizozemského předsednictví bylo dosaženo právě v této oblasti pokroku. Víte, že eh, v naší zprávě tak se jedná z našeho výboru byla spousta doporučení a například chceme, aby projekty PEPS měly závazný právní rámec v Evropské unii, aby se tedy vytvořil, protože kombinace 28 překomplikovaných eh, daňových systémů vedou k mezerám, které mohou využívat některé koncerny, zejména ty mezinárodní, k tomu, aby si snižovali dáňovou zátěž nebo se daním zcela vyhýbali. V této souvislosti máme dojem, že nizozemské předsednictví zde se chystá konat. Nicméně, pokud se týče eh, závazných úprav, třeba inovací a eh, patentboxy, Eh, takže eh, s tím se nepočítá. To bychom eh, rádi věděli, jak to opravdu je, neboť pro nás je to velmi důležité. A druhá otázka, jak byste chtěli zabránit odlivu zisků z Evropské unie do zemí s nízkými nebo zcela nulovými daňovými sazbami, tedy do daňových rájů. Eh, jenom před pár dny tady máme zprávu o tom, že eh, Google zhruba 10 hm, miliard eur legálním způsobem eh, si hm, převedlo na Bermudské ostrovy. Čili hm, jaké modely tady nabízíte jako nizozemské předsednictví? Děkuji, pane ministře. Um, let me first respond. Tak nejdříve eh, k tomu, co, co se obával tady eh, na vedlejší židli pan předseda, eh, že totiž některé země nechtějí zveřejňovat určité informace z minulosti. A myslím, že tady jsou také určité rozdíly mezi etickými přístupy z minulosti a do budoucnosti. Tak eh, především v minulosti jsme měli eh, zásadu důvěrnosti a to je třeba respektovat. Ale současně se pracovalo na, nebo pracuje se na větší transparentnosti do budoucna. A eh, nizozemské předsednictví je odhodláno v tomto pokročit, poněvadž Eh, jako země, jako nízozemí, bychom si přáli, aby byly dodržovány dohody založené na důvěrnosti u nás. A eh, na druhé straně je tady, a je to i v parlamentu, eh, určitý tlak na to a přání, aby se prohlubovala transparentnost. Pan Toirer, vy jste řekl, že eh, máte signály, že patent boxes eh, nejsou součástí probíhající debaty. Eh, nevím přesně, co tím míníte. My máme signály, že by neměla být v tomto smyslu vydána závazná evropská legislativa k patentům a innovation boxes. Je to pravda? Já tady nevím, jaké signály máte na mysli, ale my jsme každopádně nyní ohledně těch eh, eh, patent boxes eh, provedli kriky, kroky a vyvinuli jsme tlak na některé země, tak aby se přizpůsobili evropské praxi. A v mnohých zemích už se na tom pracuje právě teď a musí to být dokončeno v letošním roce. Čili ty patent boxes, hodně se na tom pracuje a v mnoha zemích eh, musí nastat změny. Čili já nevím, eh, odkud ty signály eh, přichází. Každopádně je to oblast, kde dosahujeme slušného pokroku. A otázka odlivu zisků z EU do daňových rájů. No je jasné, že pokud dochází k eh, neumyslnému vyhýbání se daní, tak je třeba pracovat s opatřeními eh, proti zneužívání. Eh, některá opatření už jsou součástí balíčku, které tady máme. To jsou opatření, která byla přijata nedávno a jejich úkolem je zajistit to, aby eh, vůbec nedocházelo k přelevání zisku s cílem eh, vyjíbat se daním. Promiňte, pane předsedo, eh, mohu se zeptat ještě jednu věc, jestli jsem tomu správně rozuměl. Řekl jste správně, že podporujete návrh EU, e návrh EU na celoevropskou legislativu k patent boxes. Rozuměl jsem tomu správně takto že podporujete takovou iniciativu. V loňském roce eh, jsme eh, jak na té etické skupině, tak v rámci OECD se zhodli na reformě patentových boxů, patent boxů a to právě probíhá v mnohých zemích. Či já mám dojem, že vy hovoříte v podstatě o nějaké směrnici, která by upravovala něco, na čem už se pracuje. Čili ty patent boxy, to je problém, který právě teď se už řeší. Takže odpověď je ano, říká pan předseda. Dobře, my se do toho ponoříme hlouběji. Takže jsme o něco překročili sloty pro oba zpravodaje takže vás poprosím, abyste se drželi pěti minut. Za EPP Danuta Hibner. Thank you, eh, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, pane mistře, za to, že jste mi nás navítal a děkuji, pokud jsem tomu správně rozuměla, za to, že nizozemské předsednictví eh, se snaží o přijetí nejenom těch tvrdých zákonů, ale že také máte značné pochopení eh, také pro eh, pokrok v oblasti soft law. A v tom posledním balíčku eh, jsou dva dokumenty, které jsou soft law, to je vlastně strategie externího zdanění, kde komise bere v úvahu kritéria, podle kterých se stanovuje, zda určité země plní či neplní standardy správ, řádné zprávy. Nicméně eh, nejsou tady opatření, která by se měla přijmout proti těmto neplnícím zemím. Nevím, jestli tedy chce eh, ještě na tom rada popracovat dá nebo ne. A druhá otázka se týká otázku eh, stáleho statutu tak je to vlastně permanent establishment, čili hlavní sídlo a v souvislosti s Eh, vyhobání se daním. Zde došlo ke změně eh, konvence o daních článku 5 a máme zde určité konkrétní návrhy v tomto článku 5, v tomto upraveném článku 5 konvence. Komise ve svých doporučeních eh, loni v, tedy letos v lednu, Eh, vyzývá členské země, aby implementovaly eh, tyto nové návrhy z článku 5 eh, ve daňových dohodách, které se vyjednávají s jednotlivými zeměmi. A komise si od toho slibuje, že se vyřeší problém umělého vyhýbání se daní volbou sídla. Nicméně pak zde máme dokument lucemburského předsednictví, je to konsolidovaný text, eh, kde se prosadil jiný přístup k tomuto problému. Lucemburské předsednictví navrhuje, aby ve směrnice anti-BEPS eh, aby eh, obsahoval tady přímo článek této problematice, čili aby to nebylo jenom na dohodách mezi členskými zeměmi. Čili co bude dělat eh, nizozemské předsednictví? Přikloní se k eh, návrhu komise, anebo bude pokračovat na, tedy v duchu konzidovaného textu eh, lucemského předsednictví na tom CCCTB, tedy k tomuto tématu. Děkuji, pane ministře. Tak pokud se týče stáleho sídla, já Eh, ano, vím, že OECD vydalo doporučení a komise to rovněž vzalo a vzala a vydala to jako vlastní doporučení. To je opět součást balíčku. No a pokud to úspěšně projde, rada přijme svá doporučení. Eh, problém je v tom, že momentálně žádné nemáme, takže eh, je to součást balíčku, který je rozpracovaný. A jinak bohužel musím vám říci, paní Ebnerová, že eh, jsem nerozuměl té první otázce. Je, je, je mi to líto. Ono to vlastně bylo toto, že vy jste také eh, se zavázali, že budete pracovat na tom soft law, jako například sdělení eh, v tom Eh, balíčku komise, která se týká eh, strategii externího zdanění. A tam jsou určitá kritéria, která se mají vzít v úvahu při posuzování toho, zda třetí země plní nebo neplní eh, kritéria dobré daňové zprávy. Čili to jsou ty takzvané nekooperativní jurisdikce ale eh, komise tedy došla jenom těm kritériím, ale nenavrhla už žádná další opatření pro případ, že kritéria se neplní. The commission... Komise navrhla eh, to, aby se do smluv mezi EU a třetími zeměmi eh, vkládala ta kritéria pro eh, posouzení tedy daňového stavu a také aby se to propojilo s pomocí poskytovanou třetím zemím. A my tedy předpokládáme, že e, to bude v rádě projednáno a rada předloží své, e, svá doporučení a zřejmě to potom vplyne do práce etické skupiny. Děkuji pan Ugbaje za socialisty a demokraty. E, pane předsedo, děkuji za to, že jste mezi námi. Pane ministře, chci se vrátit ke změnici boji proti daňovým únikům. Jsem tady některé členské státy v radě by si přáli pouze opatření, která přímo plynou z BEPSu, přičemž komisař Miskovisi tam zařadil opatření, které se týkají tedy AXIS, konsolidovaného daňového základu, zejména switchover a zdanění při výstupu, které neexistuje ve všech členských státech pro mě a pro řadu z kolegů se nám zdá, že pokud tato opatření nebudou v tom návrhu, tak to nebude mít dopad a nebude to mít význam v celé Evropské unii. Můžete nám říci, jak to bude? Rozdělíte to na dvě části nebo se snažíte dospět k dohodě se všemi členskými státy, aby to bylo projednáno najednou? Druhá otázka. Slyšel jsem, že postupujete s členskými státy, pokud je o patent box a stála, stále sídlo, ale v návrhu definice není. Pokud chceme efektivně proti něčemu bojovat, tak je třeba dospět k dohodě o společné definici. A podařilo se vám dospět k takové společné definici pro všechny. A teď se dostám k otázce, která se spíše týká vaší země. Nechci se vracet k Axisu a CCCTB, máme LuxLeaks a SwissLeaks a měli bychom se také zabývat daní z finančních transakcí a vaše země se nechce zapojit spolu s dalšími 11 členskými státy. Stále čekáme, než se všichni shodnou a zatím to nepostupuje. Takže jaké máte důvody, abyste se na tom nepodílali, tedy na daně z finančních transakcí? Děkuji. Děkuji, pane ministře. Pane Bajete, jsem trošku zmaten vašimi otázkami. V jedné větě zmiňujete CCCTB, switchover ustanovení, EFTT a patent boxy a některé, něk, o některých otázkách se evidentně jedná a já zúraznuji závazek nizozemského předsednictví, abychom dospěli k dohodě v určité podobě. A to platí pro switchover a switchover je součástí tedy balíčku TAB a o něm se intenzivně jedná v pracovních skupinách a v ECOFINu. CCCTB zatím není na stole. Neexistuje konkrétní návrh komise, který bude předložen na podzim, tedy po nizozemském předsednictví a je pro mě nemožné mít názor ani z hlediska předsednictví, ani jako zástupce mé země. Nemohu tedy mít názor na něco, co ještě není, nebylo předloženo. Jsem trošku zmaten vaší otázkou. My jsme se zavázali, pokud jde o balíček proti daňovým unikům a switchover je součástí toho balíčku a na tom pracujeme velmi usilovně. A je také pravdou, že nizozemci, nizozemsko jako země nejsou součástí zemí, které chtějí jednat o FTT, ale to nikomu nebrání, aby se tím zabýval. Nikdo nemusí čekat na nizozemce nebo na předsednictví. A problém tady opravdu nevidím. Otázka byla proč? Ano, ta otázka je jednoduchá. Pracujete na společné definici stálých sídel, stálých provozoven a také eh, transferových cen. Shodli jste se na společné definici, protože zatím v návrhu nic takového není. To je první věc. A na to se také neodpověděl. Druhá otázka. Proč Nizozemsko se nechce, nechce podílet na daní z finančních transakcí? Vy jste řekl, že nebráníte jiným, aby se tím zabývali, ale proč vy nechcete se na tom podílet? Děkuji. Já nevím, Nevím, jestli to je k něčemu, zda, když se dozvíte, zda, proč předsednictví samo se nechce podílet na práci na FTT. Na, myslíme si, že je to špatné pro naše penzijní fondy. Máme jich mnoho. Má, má asi 1,5 až dvakrát na naše HDP v penzijních fondech. A pokud je to špatné pro penzijní fondy, pro úspory, tedy seniorů, tak to není skutečně dobrý nápad. A za druhé, to souvisí s bankovní daní, kterou jsme zavedli. A nechceme vlastně, aby došlo k platnění daně z finančních transakcí. Děkuji za EKR Pirko Warner Lerner. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, bylo pro nás potěšením si vyslechnout vaše názory a vaše dosavadní otázky, odpovědi, pardon, nám nastínily, jak se díváte na tyto komplikované otázky a já vám za to děkuji. Já mám konkrétní případ eh, přeshraničního vyhýbání se daňové povinnosti. A sice firma Karuna ve Finsku je dodavatel elektřiny. V roce 2015 ve Finsku měl zisk 50 milionů eur, ale zaplatil daň pouze 1,5%, tedy 800 tisíc eur. To byla výše daně z příjmu. Jak je to možné? byl v tom poměrně jednoduchý trik. Ta finská holdingová eh, společnost zaplatila miliony eur v takzvaných vnitropodnikových půjčkách své nizozemské pobočce a tím pádem se snížila tedy eh, daňový základ a to vedlo k tomu nízkému, k té nízké daní z příjmu. Já bych se chtěla k takovýmto pří, případům zeptat na jednu otázku. Jak chce nizozemské předsednictví bojovat proti takovýmto typům daně, vyhýbání se daňové povinnosti a předejít tomu, aby se takovéto typy podvodů opakovaly? A dále, pokud jde o návrhy komise Eh, myslíte si, že skutečně stíží takové, takovýto typ agresivního daňového plánování do budoucna? Děkuji, pane ministře, máte slovo. Já se nebudu vyjadřovat ke konkrétním firmám, protože ten případ konkrétně neznám, ale obecně chci říci, že pokud nějaký členský stát má pocit, že zisky odcházejí z jejich země a že by tomu tak být nemělo, tak je na tom členském státě, aby si zajistil zdanění takových příjmů a aby využil opatření proti podvodům, která již existují. Je to tedy na tom domovském členském státě, aby si určil, která část zisků spadá, či příjmu spadá do toho členského státu, a která by tam měla být zdaněna. Protože Rada, komise a pravděpodobně i vy se shodneme na tom, že bychom měli zdaňovat zisky tam, kde se vytváří nějaká hodnota. Pokud tedy hodnota vzniká ve Finsku, mělo by se ty příjmy zdanit tam a nemá to nic společného s jakoukoliv jinou zemí. Ať už jde o Nizozemsko eh, nebo něco dalšího, kde dochází k nějakým třeba vnitropodnikovým půjčkám. Takže skutečně jde na to, jde o to, aby si finské daňové úřady rozhodli, jak chtějí tyto příjmy zdanit. Jak se tomu vyhýbat? Myslím si, že obecně ten problém, se kterým se musíme vypořádat, je, eh, spočívá v rozdílech mezi jednotlivými systémy. A musíme se tedy nějakým způsobem popasovat s těmi rozdíly a zavést eh, opatření proti podvodům a proti zneužívání. A v takovýchto případech, jako jste pravděpodobně zmiňovala vy, něco takového by samozřejmě nemělo uh, eh, sedít. A program našeho předsednictví v oblasti danění je namířen právě sem. Že tedy chceme zajistit, aby se platily daně tam, kde se vytváří hodnota. To je ten hlavní princip. O to bychom se měli snažit můžeme mít celou řadu různých názorů na daňovou problematiku, ale na této věci se většina z nás shodne, že tady bychom měli platit daň tam, kde se vytváří hodnota. A veškeré naše úsilí bude nasměrováno na tento cíl. Konkrétně, pokud by to pomohlo, já tedy neznám tento konkrétní případ, ale možná by mohlo být řešením součást balíčku, který navrhla komise – a sice je to omezení odpočtu úroku. To je jedna z možností, jak zajistit, že tady daně se platí tam, kde se vytváří hodnota. Moje odpověď by tady pravděpodobně byla ano, ale ten případ, jak jsem řekl, neznám. Děkuji. Zaguje Marisa Matias. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vítám vás tady. Dvě otázky. Nejdříve pracovní skupina pro kodex chování. Jsem zde. Nemohu být ani blíže k vám. Pracovní skupina pro kodex chování rady, která se zabývala zdaněním podniků. A 2. února podle našich informací jedno velké téma bylo zcela nezastoupeno, to je platby do zahraničí. Přičemž lucemburské předsednictví se snažilo zohlednit tyto platby do zahraničí. Outbound payments. Proč nizozemské předsednictví se rozhodlo to nevzít v úvahu? Přičemž jde o velmi jednoduchý a známý způsob, jak eh, vlastně přesouvat prostředky mimo Evropskou unii a mimo daňové režimy. A druhá otázka se týká daňových režimů v jednotlivých zemích. Vy jste řekl, že se k tomu nechcete vyjadřovat, ale kdyby neexistovalo tolik různorodých daňových režimů, tak by náš výbor vůbec neexistoval a Nizozemsko by se neocitlo v situaci, v níž je. Existuje řada zemí, které vytvářejí někde zisky, ale zdaňují tyto zisky v Nizozemsku, kde mají fiktivní společnost. Prázdnou skořápku, to dělá řada portugalských firm. Existuje prostě poštovní schránka a na ní adresa společnosti a nic jiného. A ekonomická aktivita generuje zisk a ten zisk odchází do Nizozemska. Vím, co mi řeknete, ten, že takový režim existuje, ale je třeba, abychom dávali pozor. My známe ponaučení nizozemských ministrů financí, co se týče eh, vedení veřejných účtů ale tady se hovoří o veřejných účtech, které nepatří Nizozemsku. Je to věc eh, určité odpovědnosti. A kdyby tento systém se stal systémem všeobecným, tak by se jednalo o velký daňový dumping. A skončím celá jednoduchou otázkou. Z vašeho pohledu domníváte se, že je normální, abychom takovéto příjmy v určité zemi přijímali, přičemž ten zisk nebyl dosažen v té zemi. A jak na to Nizozemsko reaguje? Děkuji, pane ministře. Děkuji za tuto otázku. První obava proč tyto platby do zahraničí byly vyřazeny z programu. E, odpověď je, že nebyly. Otázka plateb do zahraničí je v balíčku na rok 2015, na kterém stále pracujeme, tedy týká se to kodexu chování, a je to také v cestovní mapě předsednictví, kde je uvedeno, že práce na těchto platbách do zahraničí začne na jaře. Je to stále na programu tedy. Stačí? To je dobré sdělení. Dále, vy jste se ptala na konkrétní otázku týkající se nizozemského daňového systému a já tu nejsem proto, abych o tomto pojednával. Vaše otázka byla tak závažná, že bych vám chtěl poskytnout určitou odpověď. V rámci EU my jsme se vzájemně dohodli, že existují výjimky a nemáme zdanění u zdroje ze zisku a účasti. A je to vlastně proto, aby ceřené společnosti, určité společnosti byly ve stejném postavení jako místní konkurenti. A proto vytváříme rovné podmínky. Na tom jsme se všichni dohodli v EU. A v Nizozemsku a v některých dalších zemích, ale také v Nizozemsku, uplatňujeme stejnou zásadu a nic jiného. Celosvětově. Protože náš vnitřní trh pro malou zemi, jako je Nizozemsko, když se když děláte dva příliš velké kroky, tak se dostanete za hranici. Tento náš trh není jenom EU, ale celý svět. A to platí od 17. století. A tyto mechanismy, o kterých hovoříte, existují od 17. století. A současně, paní Matias, já s vámi souhlasím, že některé tyto mechanismy které jsme všichni přijali v EU, a některé požíváme i celosvětově, mohou být používány pro vyhýbání se daňové povinnosti. To je možné. Ale není pravdou, že pokud zisky plynou skrze Nizozemsko, že by Nizozemsko z toho odebralo daně. Protože máme zásadu, že pokud nedochází k přidání hodnoty, tak nedochází ke zdanění. Takže do Nizozemska nesměřují portugalské daně. A já poskytnu stejnou odpověď jako před chvilkou. Pokud Portugalsko si myslí, že tyto daně patří Portugalsku, protože hodnot, přidaná hodnota je portugalská, tak eh, nic nemůže bránit Portugalsku, aby si tyto daně vybralo. Nizozemsko proti tomu není, protože Nizozemsku nepatří tyto daně. A země, kam by ta, ty země plynou, primární záležitostí je portugalské daňové zprávy zdanit tyto zisky. No, děkuji vám. Nemůžeme to rozvádět. Já jsem ministrovi přidal dvě minuty, protože to téma je velmi důležité a zajímavé. Paní Matias, teď jste u moci v Portugalsku takže můžete některé věci doporučit vlastnímu ministrovi financí za zelené. Pan Ernest Kurtasun. Děkuji, pane předsedo. Three short questions. Já mám tři krátké otázky, pane ministře. První se týká pravidel, která mohou členské státy využívat, ale některé ne. A to jsou ty rulings, ty, ta rozhodnutí daňová. A máme tady konkrétní příklad rozhodnutí komise ke Starbucksu, kde jste se rozhodli se odvolat. Já chápu, že asi víte, že někteří členové tohoto výboru to příliš nepřivítali, takže se chci zeptat, zda podle vás je toto rozhodnutí eh, toto rozhodnutí konstruktivní, tedy bojovat proti tomuto rozsudku. Druhá otázka, pane ministře, se týká zprávy o IKEA kterou zveřejnila moje skupina před pár dny. Samozřejmě eh, hlavní uh, gro té zprávy spočívá v tom, že nejsou dostatečné eh, veřejné informace, že tedy je třeba, abychom měli kontrolu nad tím, jak své daně spravují tyto zahraniční podniky. A já se chci ještě zeptat, nebo vrátit k tomu, co se ptal pan Baje. A sice, že tady samozřejmě víme, že je riziko v tom, že rada tu zprávu roz, rozdělí na, dva, na dvě části a že se z toho vlastně vysmekne. Já Vím, že jste se k tomu příliš jasně tedy vyjádřit nechtěl, ale chci se zeptat, jestli se chcete zaměřovat ve své zprávě na to, aby ten balíček zůstal v jednom kuse, abychom se vyhnuli tomu, že se rozdělí na dvě části. To je druhá otázka. A třetí se týká uh, minimálního eh, zdanění eh, úroků a licenčních poplatků. O tom se teď jedná v radě eh, v rámci té směrnici o licenčních poplatcích. Nizozemsko má celou řadu smluv o dvojím zdanění, které vlastně minimalizují možnost zdanění licenčních poplatků. Máte také nějakou výjimku, tedy že máte pouhou, pouhou sazbu ve výši 5% pro příjmy z takovýchto typů eh, eh, zdrojů, kdežto běžná sazba daně eh, z příjmu pro podniky je 20%. Takže se, chci se zeptat, zda skutečně jste teď navrhli minimální sazbu 10% a pokud tomu tak je, tak chci se zeptat, proč jste navrhli takto nízkou sazbu daně pro zdanění licenčních poplatků. A chci se zeptat, jaké máte zdůvodnění pro to, proč, abyste tam měli výjimku pro patentové boxy a inovace. Chci znát vaše důvody, protože my upřímně řečeno v tomto výboru máme určité pochyby. Vzhledem tomu, že víme, jaké, jaký režim má Nizozemsko, pokud jde o e, patentové boxy. Nevíme, jestli skutečně e, v tomto směru se na to e, zaměříte vážně. Děkuji, pane kolego. Pan ministr má slovo. Ano, pane Ultesone, skutečně jsme se rozhodli odvolat se proti rozhodnutí komise která se týká firmy Starbucks. A opět se tady vracím k tomu, co už jsem říkal dříve, a sice, že máme pocit, že bychom měli zdanit příjmy tam, kde se vytváří hodnota. Pokud v nizozemském systému něco nefunguje, tak to velice rádi napravíme. Ale v tomto případě rozhodnutí komise nás donutilo zdanit příjmy, když přitom eh, ta hodnota nebyla vytvářena na stejném místě. Tady komise využila nový a podle našeho názoru eh, jaksi, kritérium, které sama vynalezla. Je to kritérium pro výpočet zisku. A to neodráží eh, ani pravidla v rámci OECD. Rámec OECD nám vyhovoval a rámec BEPS byl také velice jasný, velice podrobný. A z technického hlediska byl velice dobře podrobně popsán. To znamená, že my skutečně stojíme za svým e, závazkem e, přijmout balíček e, OECD v rámci BEPS a podnikového oceňování. Naše vláda, nizozemská vláda, se rozhodla toto udělat, protože balíček BEPS, který vypracovala OECD, ji vyhovuje a má pocit, že přinese všem nezbytnou transparentnost a vytvoří homogenní systém po celém světě. Nicméně rozhodnutí komise se neřídilo vůbec těmito pravidly. Takže výsledek OECD, nebo ta pravidla OECD, byla v podstatě tímto rozhodnutím komisem porušena. A proto jsme se rozhodli získat jistotu ohledně toho co, toho, co skutečně máme udělat. Protože pokud OECD řekne světu, že bychom měli postupovat takto a komise potom naopak prohlásí, že bychom měli postupovat jinak, tak to vytváří nejistotu, která není, kterou není možné trpět. Vaše druhá otázka, pane Urtesone, se týkala toho, zda rada rozdělí tento balíček na dvě části. A tady mluvíte o balíčku eh, ATAP, tedy o boji proti vyhýbání se daňové povinnosti. Ale my jsme jako předsednictví vlastně řekli, ano, já si pospíším, pane předsedo, ale myslím si, že vám, eh, váš pan kolega si zaslouží, má jaksi právo na odpověď. Ano, začali jsme s tím jako s jedním balíčkem a uděláme všechno pro to, aby to dokonce eh, jak si vydrželo jako jeden balíček. Nicméně eh, něco je lepší než nic. A my jsme se zavázali, že co největší počet eh, návrhů se pokusíme dotáhnout do stádia dohody. Mohu to v tuto chvíli tady? Mohu tím ukončit svou odpověď? Yeah, well, there's, there's, there's two ways to... Dále se na to dá vlastně odpovědět dvěma způsoby. Vaše první otázka se ptala inovačních boxů a druhá se týkala vlastně směrnice o licenčních poplatcích a e, jak to vypadá s tou minimální účinnou e, daňovou sazbou. A já jsem na začátku říkal, že toto je oblast, kde se tedy stanoviska jednotlivých členských států velice rozcházejí. My na tom v tuto chvíli pracujeme, a snažíme se dospět k nějaké dohodě. Za FD Laura Agea. Děkuji, pane předsedo. No dobré odpoledne, pane ministře. Já se domnívám, že jste tady dnes přišel proto, abyste nám řekl mnoho věcí a já musím říci, že souhlasím s vámi v let které věci. Máte velmi ambiciozní program, protože eh, prostoru není mnoho a navíc eh, často bývá obtížné sladit pozice členských zemí. Já jsem celkem ráda, že právě nizozemí toto vyjednávání povede. protože de facto eh, agresivní daňové plánování to je eh, jeden eh, z důvodů, který do vaší země přitahuje různé podnikání. Máte nějakých 12 tisíc schránek, tedy schránkových firm, již hodnota je kolem 4 miliard eur. A dá se říct, že to nemá obdobu v žádné jiné zemi. No a mezi těmi 12 tisíci eh, eh, schránek, schránkových firm eh, je nějakých 80 docela známých velkých firm. A Vy tedy e, e, e, na jedné straně jste také zastánci škrtů a na druhé straně umožňujete těmto firmám, aby daňově soutěžili. No a to potom vede třeba k seškrtávání sociálních plnění a podobně. A já bych eh, trošku eh, navázal na pana Urtasona vzhledem k tomu, eh, co se zjistilo v případě Starbucks. Zde nízozemí bylo prohlášeno za zemi, kde se nesprávně aplikují pravidla pro státní pomoc. Já tady vidím, že e, je tady určitý e, paradox, e, poněvadž se tady, se tady často uzavírají velmi výhodné dohody, řekněme, tím, že se vyměřují daňové doplatky ve směšné výši. A pokud se říká toho eh, switch overu, tak eh, víme, že eh, kolegové nemluví příliš dlouho. Pane ministře. Well, um... Pane ministře, já jsem tady nezaznamenal úplně konkrétní otázky. Nicméně eh, byla tam taková jakási eh, implicitní otázka, kterou mohu odpovědět za dvě vteřiny nebo rozvádět tady dvě hodiny. No, já myslím, že nejlepší odpověď z mé strany by eh, zněla přijďte do Holandska a uvidíte na vlastní oči, že Holandsko není pouze o daních. A také bych chtěl říci, že toky peněz a hodnota, to jsou dvě úplně odlišné věci. Čili tam ty eh, toky peněz moc eh, nepřispívají do zemí. Děkuji, pan Almans a NF. Já bych uvítala odpověď. Já jsem položila úplně konkrétní otázku a je to také určitý výraz úcty, mm, abych dostala odpověď konkrétní, pokud možno. Bien, euh, le ministre a répondu. Pan ministr odpověděl. Pan Anemans za ENF. Monsieur le ministre. Pane ministře, chcete něco doplnit během 30 sekund? The questions that, uh... Jedna z těch otázek, které se objevily na konci, ale já tedy nevím, jestli to skutečně byla otázka. Co si myslíme tedy jako země o tom switch overu? No. Já myslím, že by nebylo produktivní, kdyby tady eh, nízozemí vyjadřovala nějaká stanoviska či názory v tomto pololetí. Já si myslím, že je důležité to, eh, co je důležité pro ministry financí a eh, připojuje se také náš ministerský předseda a sice je o to, abychom byli nezávislými, abychom byli nestrannými eh, moderátory diskuse eh, během tohoto půl roku. Čili prostě, kdybychom tady jako předsednictví vyjadřovali eh, různé názory na některá ustanovení, tak to by moc nepomohlo. My se snažíme během tohoto půl roku dosáhnout maxima dohod. Děkuji, děkuji vám. My jsme eh, velice rádi, že jste mezi námi. Vy se obvykle setkáváte se svým socialistickým kolegou panem Dalesoblumem a eh, z mnoha debat vyplývá, že Nizozemí je vnímáno jako země, která se velice zabývá mezinárodními daňovými konstrukcemi. Máme tady ten takzvaný eh, nizozemsko jirský sendvič, například. Čili my se musíme ptát na důvěryhodnost Nizozemí a já tady mám jednu konkrétní otázku. V nizozemském tisku jsem se dozvěděl, že pan Porošenko z Ukrajiny eh, prostřednictvím jakési eh, nizozemsko-kyperské konstrukce odčerpal 1,7 miliardy za pomoci jakéhosi karuselového systému a domníváme se, že jako, my jako skupina se domníváme, že je poněkud zvláštní, že Evropská komise, eh, která do Ukrajiny investovala nějakých 11 miliard, eh, teď může přilížet tomu, že eh, její prezident Eh, využívá eh, prostě očerpání části těchto peněz pomocí jakési nizozemské konstrukce. To je první otázka. A jak eh, to vnímáte v souvislosti s asociační dohodou, která bude hlasována v referendu zemí? Děkuji vám, pane ministře já bohužel se nemohu vyjadřovat ke konkrétním příkladům a tady to skutečně to není moje formální odmítu, já opravdu nevím eh, o tomto případě nic. Ale skutečně eh, pokud eh, dochází k podvodům a jestliže dochází k podvodům, tak je třeba stíhat podvodníky, ale v tomto případě já opravdu nevím, jaký je to příklad. No, vy tedy říkáte, že nejste seznámen s vyšetřováním, které se provádí ve vaší zemi, také, také nevíte o té schránkové firmě? Já samozřejmě sleduji tisk, ale to ještě neznamená, že bych ten případ znal. My máme v nizozemském právu ustanovení, že ministr, který má za starosti daně, se nemůže eh, angažovat a nemůže se eh, být, být nějak extra informován o daňových eh, poplatnicích. Jsou jistě jiné země mimo Evropu, kde naopak právě ministr financí toto musí vědět a řešit, ale to se skutečně nás netýká. Já jako minister se opravdu nemohu vyjadřovat ke konkrétním případům, poněvadž by napáchal více škody než užitku. Ano, já to samozřejmě chápu, ale já jsem se domníval, že v rámci veřejné debaty k referendu byste mohl provést určitou výjimku, ale zřejmě tomu tak není. Ano, máte pravdu, zdá se. Milý kolego, navrhuji, abyste poslal písemnou otázku ministrovi, aby vám písemně odpověděl. Ano, já vítám tento návrh a využiji ho. Děkuji. Děkuji, pan Ester Delania. Já bych se eh, ráda vrátila eh, trošku zpátky a chtěla bych se podívat eh, na investiční klima z hlediska opozice. Já tady mám trošku jinou roli než ostatní poslanci v Evropském parlamentu, když pokud se týče globálního investičního klimatu. Jak tedy je atraktivní Evropa a jaký vliv má daňový režim na celkový, celkové investiční prostředí? Eh, máte k tomu nějaké studie a pokud ano, eh, jaké závěry byste z takovýchto studií eventuálně vyvodil hm, nebo možná vyvodil v rámci této diskuse? Děkuji, prosím, pane mistře. Ano, děkuji. Já myslím, že toto téma je velmi důležité, poněvadž já jsem úvodem řekl, že my si přejeme spravedlivé stanění a spravedlivý příspěvek eh, k veřejným financím. To ovšem musí jít ruku v ruce eh, s příznivým podnikatelským prostředím v Evropě jako takové. Čili eh, musí se to navzájem doprovázet. A proto si myslím, že eh, ten výsledek BEPS, který vyšel z OECD, je tak významným a užitečným nástrojem. My jsme už eh, dekády eh, debatovali o tom, debatujeme o tom, kdo co musí udělat a kdo, první, kdo má učinit první krok. Čili já si myslím, že ten výsledek pro BEPS je opravdu povedený v tom smyslu, že eh, ty kroky je třeba dělat eh, zároveň. A to by mělo také zajistit eh, rovné podmínky pro všechny na mezinárodním poli. Důležité je, abychom my jako Evropané se co nejvíce blížili výsledkům zešlým z OECD a abychom postupovali zhruba stejně rychle. To, eh, myslím si, je důležité. A proto je zároveň důležité podnikat eh, kroky v Evropě a především ve spolupráci s jinými regiony světa. Daně jsou důležité, avšak eh, nejsou samospasitelné. Víme, že Eh, jde také o bezpečnost, eh, mm, kvalitu života, mm, životní prostředí a tak dále, čili eh, nejde pouze o daně. Existují země ve světě, které mají velmi nízké daně a přesto nepůsobí atraktivně. Takže, jak říkám, zdanění je důležité, ale je to třeba vidět jako součást určitého mixu, čili je to eh, daleko, eh, daleko eh, složitější. Tak, děkuji vám. Pane ministře. Tako. Se, se, senior ministro, Eh, yo quería eh, expresarle... Pane ministře, rád bych eh, se vrátil k vaší roli, tedy nizozemského předsednictví v obtížných časech. Prosím, chápete, že mnozí kolegové mají určité pochybnosti, nejenom tedy pokud se týče daňové politiky vaší země. Ale pokud se týče daňové koordinace, eh, vaše země už léta sehrává ne zcela jasnou eh, roli. Eh, ano, teď se bojuje proti vyhýbání splacení daní, což je výborné, ale já bych rád připomen, připomněl, co řekl, poněvadž já tady mám zápis ze skupiny pro etický kodex a jsou zde mnoho, je zde mnoho pozic eh, právě nizozemských, které se zabýv, zastávají eh, nízkých daní, zachování důvěrnosti a také eh, nepříliš příznivé názory, pokud se týče budoucnosti skupiny politický kodex. A tady de facto vy jste teď měl hrát poněkud jinou roli, než jak to bylo eh, zde. Ano, vy eh, teď de facto provádíte koordinaci a chcete to dělat postivě, což je skvělé. Ale opravdu máme zde pochybnosti. Já jsem četl ty zápisy, četl jsem tam tedy nizozemské pozice. Ptám se tedy, myslíte si, že komise má jistou roli v oblasti daňové koordinace a harmonizace, protože zdá se, že eh, rada eh, si takovouto roli nepřeje, přičemž my tady víme, že eh, komise by měla sehrávat velmi důležitou roli, zde, včetně tedy, tedy harmonizace a etického kodexu. A další věc, i když eh, pan předseda říká, že to není úplně eh, věc pro náš eh, výbor, ale ptám se, jsou poměrně, nebo jak velké jsou podvody v DPH v přeshraničním styku v Evropě? Děkuji, pane ministře. No, tak obecně řečeno, ta byla jedna implicitní otázka a sice, co já si myslím o nízkých daních a v podstatě se ptáte na daňovou konkurenci. Je to, je to správně, je to tak? Já jsem řekl už úvodem, že my nechceme debatovat specifické nizozemské pozice, že, ale že nám jde o vedení eh, debat a eh, dosahování konsensů eh, a daří se nám to poměrně vysokým tempem, řekl bych. Obecně se dá říci, že celá agenda je přímo protchnuta návrhy proti daňovým únikům. A e, také odčerpávání zanitelných e, e, příjmů. To neznamená, že bychom chtěli harmonizovat daňové sazby, to je konkrétně na jednotlivých zemích. A v ECOFINu mm, je vidět, že mnohé země jsou nadále pevně přesvědčeny, že daňové sazby eh, jsou národní záležitostí a dále, že daňová eh, konkurence existuje, není to jen tedy eh, prostě součást života, že to tak prostě je, ale také to má určitý účel, přičemž na druhé straně je třeba je třeba bojovat proti tomu neúmyslnému neplacení daní. To, neznamená, že by se nemohlo harmonizovat, ale harmonizace je pouze jedním z mnoha nástrojů, jak upravovat eh, daňové záležitosti. Co se týče přeshraničních podvodů DPH, já jsem přesvědčen, že že eh, tak samozřejmě máme pouze odhady a e, pár miliard to v EU bude. A myslím, že je tady velice důležitá věc. Čili e, vyhýbání se placení DPH, to jsou většinou podvody, čili krádeže, čili zločin. Čili my tady nehovoříme o konstrukcích, e, to jsou zloději, který, kteří se obohacují na okol státu. S tím je třeba něco udělat. My samozřejmě máme obrovské množství údajů a já bych velice rád přesvědčil kolegy v radě, že s tím je třeba něco udělat, že bychom měli využívat údaje, které máme a takto nacházet zloděje. My máme určité nástroje a v zemí je se s určitým úspěchem také využíváme a byli bychom rádi, kdyby také jiné členské země maximálně využívaly eh, ty nástroje, které máme k dispozici. To je můj názor. Děkuji, Ester, kterou jsem bohužel přerušil. Um, Já mám další otázku k CCZTB. A udělám to v holandštině. Hovoříme tady o tom klíči pro distribuci nákladů protože to bude klíčové. Jak to udělat spravedlivě a jak vzít v úvahu různé podmínky, různé systémy v různých členských státech EU. Souhlasíte se mnou v tom, že spravedlivý klíč by musel být relativní, to znamená, že by se musel přizpůsobit počtu obyvatel například, že by to ne, nemohlo být, nesmělo být, nemělo být nějaké konkrétní absolutní číslo. To je taková poměrně široce pojatá otázka. A jaké by byly požadavky na CCTB, jaký distribuční klíč byste používal a jak si myslíte, že se vám podaří dosáhnout jednomyslného rozhodnutí? Děkuji. Je to pro mě poměrně těžké o tom hovořit, protože ten první návrh ke společnému konsolidovanému základu daně z příjmů právnických osob, jak víte, nizozemský parlament příliš vřele nepřivítal ani nizozemská vláda. A důvod byl právě ten, že tam byl tento klíč pro redistribuci zisků. To je vlastně takový způsob, nebo je to přístup, podle kterého, jak si říkáme, že příjmy by se neměly zdaňovat tam, kde vzniká hodnota. Že se podle nějakého klíče rozhodne, kde se bude zdaňovat. Já jsem ještě konkrétní návrh neviděl a myslím si, že není příliš produktivní, nebylo by, kdybych začal hovořit o tom, jak se dívám na nějaký návrh, který vlastně ještě neexistuje. tuto chvíli tady jaksi nejsem ještě schopen hovořit o nějakých plánech, které ještě nebyly oznámeny a představeny. Takže pokud dovolíte, ještě bych počkal, eh, až prostudujeme eh, ten plný návrh, až, ho, eh, až bude předložen a poté si teprve tvořím na, na, názor. Děkuji, Parvan Šperenc. Děkuji. Budu mluvit anglicky protože někdy tomu nerozumíte, tak já se chci věcí, že tomu rozumět budete. Pokud je o systém Starbucks, vaše země byla odsouzena a vy se tady nemůžete úplně rozdvojit osobnostně jako předsednictví a současně jste tedy nizozemec. A to se právě v EU líbí, kdy vlastně možné zlepšit svůj způsob fungování, takže můžete využít své znalosti, abyste zlepšil systém EU. A co děláte v budoucnosti, abyste zajistil, že situace, kterou jste měli v minulosti, pokud je o Starbucks, se nebude opakovat v budoucnosti. Za druhé, pokud je o CCCTB, tady vidím úplný rozpor. Na jedné straně říkáte, že nechcete, aby zdanění neprobíhalo tam, kde není přidávána hodnota. A pokud je o redistribuci, je evidentní, že tam, kde nevzniká hodnota, vlastně nikdo neví, kde ta hodnota vzniká, takže není možné říkat eh, obojí. A pokud komise nepředložila své návrhy až dosud, jako nizozemec určitě víte, jak nejlépe tuto situaci řešit. A další otázka, zda si přejeme systém OECD, anebo ten systém, který navrhuje komise. A zde zcela evidentně jako zakládající členský stát byste měl prosazovat, že komise eh, vlastně přidává hodnotu návrhu OECD a v návaznosti na otázku Uga Baje, nemyslíte si, že potřebujeme definici toho, co je tedy patent? A poslední věc, a to může být jenom komentář, a můžete můj komentář komentovat jste řekl, že přitažlivost členského státu plně nesouvisí se, se systémem zdanění. Tak proč pro Boha obhajujete tento systém, který evidentně je považován za velmi atraktivní systém pro vaše konkurenty. Přičemž vaše země určitě má celou řadu dalších komparativních výhod, aby mohla lákat investory. Děkuji, milá kolegyně, pane ministře. podívejme. První otázka se týkala případu Starbucks. A paní Beres, vy tady naznačujete, že je těžké pracovat s dvojím tričkem jako zástupce Nizozemska a zástupce předsednictví. O to tady nejde. Předsednictví nemá jakýkoliv vliv na výsledek případu Starbucks. Soudci se tím musí zabývat je to mimo náš dosah a mimo dosah komise. Vy jste byl odsouzen komisí. Co uděláte do budoucnosti, aby se to neopakovalo? Za prvé, počkáme, jaký bude výsledek. A my už jsme řekli, že pokud se to nepovedlo, tak to napravíme a pokud není co napravovat, tak jsme se zavázali, že budeme řešit eh, převody cen a zdanění zisku tam, kde vzniká přidaná hodnota podle zásad BEPSu OECD. To už jsme řekli a to není žádné tajemství. Pokud jde o CCCTB, až dosud zcela evidentně, kam prostě se zjišťuje, kde vzniká zisk a tam je zdaněn. A to je také nástroj, kdy projekt BEPS a pravidla pro převod, pro cenové převody fungují podle pravidel OECD a to velmi podrobně. Existují cestové normy pro transfer pricing a tak tam se zjišťuje tedy, kam náleží určitý zisk. A tím se zabývá právě OECD. A to je celostová norma a to se liší od CCCTB. A to myslím, že byla vaše třetí otázka. Ano, komise má právo měnit nebo upravovat nebo přidávat hodnotu návrhům OECD. Proto komise existuje, protože jinak bychom mohli mít místo komisi OECD. Ano, odpověď ano a je na předsednictví, aby o tom jednalo aby dospělo ke schodě, pokud jde o co možná největší počet návrhů. A to je přesně naše úloha. Proč eh, obhajuji systém Patent Box? Já myslím, že ho neobhajuji. My jsme eh, schválili přístup založený na určitých eh, klíčových bodech a Nizozemsko tedy se zavázalo, že se to bude držet. A změní to, když to bude potřeba. Takže já nic neobhajuji. Pokud máme určitou skutečnou na stole, tak se podle toho budeme řídit. Děkuji. Dospěli jsme k závěru slyšení a požádal jsem oba zpravodaje, aby poskytli závěry této mě názoru, pane ministře, prosím. Thank you so much, uh, President. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám také, pane ministře, za vaše odpovědi. Jak k úloze, kterou hraje nizozemské předsednictví v Radě EU, ale také o nizozemské vládě, kterou tady zastupujete. Myslím si, že je naprosto spravedlivé, že se ptáme i na tyto otázky, když tady máme zástupce nizozemské vlády. A navíc jde právě o to, jaká je situace v Nizozemsku, jaké máte zkušenosti s touto problematikou a jak to můžeme vyřešit na úrovni EU, abychom zajistili rovné podmínky pro všechny, pokud jde o hospodářskou soutěž a o to, abychom bojovali proti nějakým nelegální státní podpoře ve formě daňových úlev, což vidíme, že k tomu dochází v celé řadě členských států. A myslíme si, že je důležité, abyste si právě toto hlavní sdělení odnesl z naší rozpravy. Ze strany parlamentu a Evropské komise vy tedy říkáte, že jste takovým moderátorem té diskuse jako předsednictví, že chcete zprostředkovat dohodu v radě, ale myslím si, že je důležité také to, abyste bral v úvahu nejenom stanovisko Evropské komise, ale také Evropského parlamentu a jeho návrhy, pokud jde o agresivní daňové plánování, vyhýbání se daňovým povinnostem a tak dále. My máme celou řadu dobrých eh, návrhů v naší zprávě a já bych tady vás poprosil o to, abyste ho podrobně prostudoval. My jsme hovořili o například tématu patent boxů a myslím si, že je důležité se podívat i na tuto záležitost. Z mé strany mohu říct, že se těšíme na další spolupráci s nizozemským předsednictvím, ale musím zdůraznit, že také očekáváme, jak jste říkal sám na začátku, že tady konečně už uděláme něco s tímto agresivním daňovým plánováním, které podkopává nejenom spravedlnou hospodářskou soutěž v EU, ale také malé a střední podniky, které platí daleko vyšší daně z příjmu než nadnárodní velké podniky. A také, jak si bojovat proti tomu, aby členským státům byly jaksi kradeny příjmy daňové z daně z příjmu, které unikají z jejich členských států, e, což ne, daleka nepřispívá k vytváření pracovních míst a spravedlivější společnosti. Takže doufám, že s námi budete nadále spolupracovat. Těšíme se také na daňový balíček ze strany komise. Těšíme se nejen na kompromis, ale také tady na další spolupráci mezi námi a komisí a vámi. Teurer. Děkuji, pan Teurer. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře. Chtěl bych poděkovat eh, nizozemskému předsednictví za to, že si tady můžeme vyměnovat myšlenky. My, eh, pokud se týče eh, vyhýbání se agresivního plánování daní, eh, spolu s vámi konáme velké kroky. Také se hovořil o závěrech OECD. V rámci projektu BEPS je obsaženo mnoho důležitých a významných a nezbytných věcí. V, jedném, v jednom bodě jsem poněkud bezradný, poněvadž zůstalo nevyjasněno, jak nizozemské předsednictví se staví k návrhům Evropského parlamentu. Pro nás je eh, eh, esencí eh, tax 1 to, že budeme mít závazné pokyny v rámci evropského práva, buď směrem, buď v podobě směrnice anebo nařízení eh, pro všech 28 eh, členských zemí, poněvadž eh, jakkoliv jinak zůstaneme u kombinace 28 systémů, které budou děravé. Proto je nezbytné, abychom měli trh, který umožňuje řádné proudění a přesuny kapitálu a k tomu tedy potřebujeme mít také jasné daňové prostředí. Eh, komise eh, oznámila, že předloží návrhy příslušných zákonů, ale eh, jak jsem se dozvěděl, nebo jak jsem pochopil to, co řekl komisař Moskovici, tak patentbox a inovace zde tedy komise nehodlá Eh, jít cestou společné legislativy a snad ani v radě není eh, ochota k této cestě. Každopádně je to eh, naprosto zásadní jádro a podstata té naší zprávy TAX jedna, kterou jsme schválili zde v parlamentu. Děkuji. Já chci poděkovat, pane ministře. Všichni jsou si vědomi, že jsme svědky změny postoje a kulturní změny, pokud je o zdanění velkých podniků. A podobně, co se týče bankovní regulace, bylo, byla doba před Lehman Brothers a doba po Lehman Brothers, tak stejně jako došlo k období, kdy bankovní tajemství bylo považováno za legitimní a dnes je bankovní tajemství považováno za nelegitimní úplně všude. Bylo období před LuxLeaks a období po LuxLeaks. A všechny vlády po věci LuxLeaks přijali vnitřní opatření, zrušili určité daňové režimy a zreformovali daňovou zprávu. A pod tlakem veřejného mínění Evropská komise OECD které zahájilo svou činnost už v roce 2009, předložilo celou řadu návrhů. A první směrnici, o tom jste mluvil, o automatické výměně daňových rozhodnutí. A další opatření jsou na stole. A my jsme měli radost ze spolupráce s lucemburským předsednictvím a také se těšíme ze spolupráce, která dnes je zahájena s vámi. A také jste pochopil, že kromě požadavků návrhu kolegy, kolegů přikládáme velký význam úplné transparentnosti. Já se k tomu vracím, pokud jde o skupinu pro kodex chování. Jde o jeho řízení a také na jaké úrovni zasedá před 20 lety vznikl na vaší úrovni, na politické úrovni. A během prvních tří nebo čtyř let fungoval na politické úrovni a dosáhl konkrétních velmi pozitivních výsledků. A potom se scházel na nižší administrativní úrovni a kdyby fungoval dobře, tak by nikdy nedošlo k LuxLeaks. Takže to je důkaz, že musíme začít jinak a Druhý problém je otázka transparentnosti a to, co jste nám sdělil, nás velmi uklidňuje. My vám navrhneme, pane ministře, aby na závěr nizozemského předsednictví jsme mohli se opět sejít, abychom mohli ty věci vyhodnotit a mezi tím vám přejeme mnoho úspěchu a úspěšnou práci. Děkuji vám. Není-li dalších připomínek, ukončím naše jednání a naše další jednání se bude konat 15. 14. 14. března v 15 hodin a 30 minut a končím naše dnešní jednání.